Eh, já se omlouvám za toto velké, velké spoždění, ale vidím, že eh, eh, řada kolegů mají stejný problém jako já a to je ta manifestace, která zablokovala město a tudíž začneme i s menším počtem účastníků z tohoto důvodu. Pokud je o přijetí programu, zde vám musím sdělit, že poněvadž kolega Lisek eh, má něco jiného, tak eh, smlouva o přidružení s Gruzií, kde je on zpravodajem, my jsme to eh, plánovali, že budeme o tom hovořit v bodě 8, tak my to pojednáme jako bod 4, aby mm, potom mohl nás opustit na tu jinou schůzku. Takže hned po eh, eh, zprávě o návštěvě na Islandu, tak mm, přejdeme na tu zprávu mm, o Gruzii. Takže mm, Potom eh, kontrola rozpočtu pomoci pro Afganistán. To je zpráva, kterou připravila kolegyně Jatemaky, tak o, ta, tuto zprávu přesuneme na schůzi 4. a 5. října, tedy bod 6 se přesouvá. Pokud nejsou další poznámky, tak tímto lze považovat program za odsouhlasený. Dovolte, abych vás upozornil na jednu okolnost. Všichni vy jste obdrželi eh, eh, kalendář na rok 2012, tak rád bych, abyste to mm, vzali všechno na vědomí, abyste e, si to tam zapsali, ty schůze do vašich diářů. Také bych vás chtěl informovat, že termín pro pozněvací návrhy ke zprávě o kontrole rozpočtu pro finanční pomoc EU směrem do Afganistánu, mm, tady jsme si stanovili 29. září původně ve 12 hodin. A poněvadž je to doba velice krátká, tak prosím, předkládejte vaše pozměňovací návrhy pouze v angličtině. Termín pro pozměňovací návrhy k, k uzavření smlouvy o preferenčních normách eh, EU a Středomoří, takže tady máme termín 22. září, 22. září ve 12 hodin. Takže Eh, a můžete eh, tedy elektronicky ještě předkládat návrhy dnes. A tím se dostáváme ke zprávě pana Kristiana Dana Preda, který poreferuje o cestě delegace eh, našeho výboru na Island ve dnech 8. 9. září. Prosím, pane Predo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. 8. září a 9. září se delegace našeho výboru, výboru AFET, zúčastnila návštěvy Islandu paní Linan Andekeny, já, pan Sargentini za zelené a Seravut Atkins za EKR. návštěva měla velmi, velmi bohatý program. Setkali jsme se se dvěma islandskými ministry pro rybolov a zemědělství, pan Genason, a také jsme se setkali s ministrem pro průmyslu, energetiku, to je paní, paní Jusdotyr, ministrině pro energetiku, ehm, průmysl a turistiku, pan Stefan, Stefan Jehanason, který je předsedou parlamentu, s tím jsme se také sešli a také s členy zahraničního výboru islandského parlamentu. Měli jsme též schůzku se zástupci Islandské konfederace práce a se zástupci se zástupci různých organizací, eh, nevládních organizací, které se zastávají vstupu Islanda do Řecka a také s organizacemi, které jsou proti vstupu Islandu do Evropské unie. A setkali jsme se s panem Timo Suma, který je eh, v čele eh, delegace a také s velvyslanci eh, členských zemí, kteří jsou akreditováni v Reykjavíku. V Reykjavíku. Navštívili jsme geotermální elektrárnu, kde jsme hovořili s vědci, odborníky z Islandské univerzity, hovořili jsme o klimatických změnách a o propojení o návaznosti mezi energetickými výzvami budoucnosti a problémy severských oblastí, arktických oblastí. Jaké jsou výstupy této návštěvy? Je to kandidátská země, která je velmi ostře rozdělena, co se týče stanovisku k integraci do Evropské unie. Totiž je to země, která tudíž váha, která jako celek váha, která uh, má přístup vyčkávací, je to země, jak víte, která začala, zahájila přístupová vyjednávání To znamená, že byl dokončen monitorovací proces a čtyři kapitoly, čtyři kapitoly byly vyjednán, otevřeny za maďarského předsednictví, z toho dvě již byly předběžně uzavřeny a čekají se během polského předsednictví dvě další kola vyjednávání k dalším kapitolám Cílem Islandu je zahájit vyjednávání ke všem kapitolám během následujícího roku a ukončit či uzavřít tyto kapitoly za dánského předsednictví. To je tedy velmi ambiciozní cíl a musím dodat, že jejich vyjednávací týmy jsou velmi dobře připravené, že jejich odborníci jsou velmi profesionální. A zástupce EU na Islandu, který má velké zkušenosti s vyjednáváním, vyjednáváními, nám řekl, že z tohoto hlediska je Island ve velmi dobré situaci, ale zůstává zde problém společnosti a hlubokého rozdělení ve společnosti, co se týče názoru na eh, vstup do Evropské unie. Jakmile budou vyjednávání dokončena, budou Islandané muset schválit vstup do EU referendem a hlasy proti vstupu jsou v současné době početnější a silnější než ty, které jsou pro vstup. Co se týče obsahu návštěvy, a ty závěry jsou ze všech, ze všech našich setkání. Jsou tady čtyři citlivé problémy, citlivé věci, které jsou citlivé jak na úrovni vyjednávání samotný, tak na úrovni všeobecné debaty v islandské společnosti. Tyto čtyři oblasti jsou rybolov, zemědělství, eh, monetární záležitosti a arktické záležitosti. Toto jsou čtyři oblasti problémů, které se objevovaly opakovaně ve všech eh, jednáních s politiky, se zástupci občanské společnosti, s eh, hlavním vyjednavačem, s každým, se tato témata vracela na pořad jednání. Co se týče rybolovu. Rybolov je klíčovou záležitostí a je také důvodem, proč Island odložil po dlouhou dobu podání přihlášky do Evropské unie. Opět zde vnímáme velký velkou názorovou rozdělenost i v rámci vlády. Islandská společnost má různé názory na vstup, ale to tež platí o samotné vládě. Na jedné straně jsou sociální demokraté, levice, která je pro integraci a vedle toho je zelená strana, ti eh, zelená levice, tež levicová strana, zelená, která však je proti integraci. A oni mají ve svém ehm, ve svém mandátu mají ministerstvo rybolobu a také ministerstvo financí. Pokud se týče, co se týče rybolovu a zemědělství, pan Bierlanson, který je ministrem a je jedním z, jednou z klíčových figur proti hnutí proti vstupu do Evropské unie, on nám řekl zcela explicitně, že nedá mandát k vyjednávání k této kapitole zemědělství a rybolov a že vlastně tím zablokuje vyjednávací proces. On i další islandští politici, kteří mají stejné politické zaměření, všichni veřejně prohlásili, že by nejdříve mělo proběhnout referendum, předtím, než dojde ke změně legislativy, kterou by se přijala evropská legislativa, což je uh, Jinými slovy, zastavení vyjednávání okamžité. Ale veřejné mínění je takové, že, bychom, že by Island měl projít tím vyjednávat, tou vyjednávací eh, fází, takže politici, eh, alespoň jedna tedy strana politická, která je součástí koalice, má velmi obtížnou situaci, protože ta strana sama říká, že by se vyjednávání mělo zastavit a přihláška stáhnout. Otázka. Otázky finanční a monetární. Tady vzniká velmi zajímavá situace. Důvod, proč Island podal před dvěma lety přihlášku, byla, byla situace islandské korony, koruny a tedy národní měny a všichni, s kterými jsme hovořili, jednoznačně říkali, že islandská koruna je příliš slabou měnou na to, aby mohla soutěžit na mezinárodní úrovni a vstup do eurozóny by byl příležitostí, význačnou příležitostí pro eh, Island k posílení a konsolidaci ekonomiky. V této souvislosti je třeba říci, že islandské hospodářství po té velmi těžké krizi, kterou prošlo pro, před několika lety. Islandské hospodářství je nyní v dobrém stavu. Program Mezinárodního měnového fondu byl dokončen úspěšně, ekonomika roste, nezaměstnanost klesá a hospodářské klima je obecně řečeno dobré. Jediná obava islandských politiků se týká právě stability měny islandské koruny a zároveň politici velmi bedlivě sledují vývoj a změny v eurozóně a ty, tento vývoj jim dělá určité starosti. Na závěr svého krátkého vstupu chci zmínit setkání, které jsme měli se zástupci organizací, které jsou pro vstup a také se zástupci, eh, se zástupci organizací, které jsou proti vstupy, vstupu. Toto setkání bylo velmi dobré a umožnilo nám zjistit dvě důležité věci. Za prvé, diskuse o vstupu do EU je velmi emocionální, emotivní, není to vůbec technická diskuse, věcná diskuse v tom smyslu, že je zde málo věcí, věcí, které jsou předměty toho úředního vyjednávání a ty se neřeší v té veřejné eh, diskusi. Tam to má velmi, ten velmi emotivní rozměr. A je také zřejmé, že hnutí proti vstupu je mnohem lépe organizováno a strukturováno než to hnutí pro vstup. Je zde význačný a patrný rozdíl, co se týče zkušenosti i nasazení obou těchto hnutí pro jejich věc. Tím bych uzavřel tolik k návštěvě naší delegace na Islandu a zakončím tím, že uvedu, že jsem přesvědčen o tom, že vyjednávání s Islandem budou zajímavá pro všechny členy výboru. Děkuji, pane Predo. Slovo má Sir Robert Atkins, který byl členem delegace, která byla na Islandu. Prosím. Pane předsedo, já bych panu Pradovu eh, pogratuloval k tomu, jak vedl delegaci. Skutečně tomu dal velký styl i humor a o to to bylo příjemnější. Za krátkou dobu, kterou jsme pobyli na Islandu, se objevila témata, která, o kterých teď právě hovořil. Já bych navázal na jednu či dvě věci. Souhlasím s ním, co se týče úsudku ehm, s tím ministrem rybářství, který eh, se, kterému se však nedostává mnoho podpory v rámci eh, vlády, ale určitě to zároveň vypadalo tak, že ho nic nepřesvědčí eh, pro členství. Měl za to, že rybářství je naprosto klíčové a jedinečné a to chápeme, je to tak důležité pro Island jako Libra pro Eh, Spojené království, ale byl velmi neústupný v, této, v tomto svém eh, názoru. Já jsem se ptal několika lidí a nedostal jsem odpověď až do večeře, kterou jsme měli s poslanci. A otázka byla tato, pokud je takové rozdělení na politické scéně, proč tedy vůbec se snaží o ten vstup. A nakonec, když jsem hovořil s představitelem strany nezávislosti, což je historicky vládní strana, která ale momentálně ve vládě není, je to progresivní strana, eh, řekněme jako ALDE, ehm, já jsem se eh, ptal představitelů této strany a já jsem říkal, že jejich vyjednávací pozice je neudržitelná, protože mají sice danou přihlášku, ale nemají podporu toho výsledku. A já jsem navrhl, a že by mohlo být lepší mít referendum vůbec o té přihlášce, což prošlo parlamentem jenom o jeden hlas, a to proto, že koaliční vláda, ti zelení a sociální demokraté, i když zelení byli proti, podpořili tím jedním hlasem eh, eh, tu přihlášku, aby zůstali u, u moci. Takže je to i tak pochybné ale zdá se, že se tady mm, jak si vydává energie a e, prostředky na, ty, na to vyjednávání a je pravda, že kvalita těch vyjednávačů je vysoká, ten vy, hlavní vyjednávač je skutečně vynikající. Ale proč tím projít, dávat na to peníze a energii, když, toho, když ničeho nedosáhneme? Nebylo by lepší zajistit si podporu veřejnosti před vyjednáváním a mít eh, potom referendum vůbec k tomu vyjednávání. Hlavní vyjednávač a eh, <clears throat> náměst, tedy eh, vicepremiér byli celkem optimističtí, co se týče takového referenda. Mysleli si, že by získalo podporu, ale to je uh, jakýsi úsudek, který ne, nebo závěr, který nemůžeme vzít za svůj, je tady celá řada věcí. A potom finanční eh, diskuse, nejenom s panem ministrem, ale s jeho náměstkem. Překvapilo mne, když jsem se dozvěděl, že je více zajímá vstup do eurozóny, nikoli tolik eh, vstup do EU. Není možné být členem eurozóny a ne členem EU. A my, když vidíme zvnějška dnes ty problémy eurozónu, tak nás tento postoj velmi překvapuje, ale bylo to jednoznačné. Řekli také, eh, že nesplacené dluhy, které jsou splatné eh, v důsledku té krize, že budou splaceny. A to bylo též příjemné překvapení. Jezdili jsme po Islandu autobusem a ten řidič autobusu byl hlasem lidu, nebyl skutečně průměrným řidičem, byl mm, profesorem a takové průvodcovské služby e, dělal jaksi navíc a já jsem se s ním po každém jednání bavil na téma. Oni říkali toto, co si o tom myslíte vy a on říkal, ale oni jsou to politici, nemluví za lidi a jsou to hlouposti, co říkají. Nevím, zda to je pravda, ale bylo to zábavné poslouchat jeho závěry ale možná v tom je zrnko pravdy, totiž konkrétně to, že politici se mi sami zdali velmi nejistí, co se týče jejich směřování. Někteří byli pro, někteří byli proti, ale obecně tady byla taková nejistota, zda je to dobré nebo to není dobré. Nám neudělala dojem eh, velká prosperita, byla to velmi krátká návštěva, ale zdá se mi, že se jim vede eh, vedou dobře, růst ekonomický je kolem 2%, vypadá, že eh, ekonomice se daří. Ale až když přijde na věc, tak to bude záviset na vyjednáváních. Mají západoevropskou kulturu a splní kapitoly, všechny kapitoly, pravděpodobně bez potíže, možná kromě těch čtyř, které zmiňoval pan Dan Prada. A já souhlasím s tímto závěrem, kdybych měl jaksi odhadnout, a my jsme měli zajímavé setkání před setkáním s velvyslanci. Um, uh, velvyslanci řekli, že že vlastně stále všechno je ve hře, že Eh, nevíme, jestli se vyřeší problém rybolovu. Eh, možná, když by přišel někdo nový do společné rybářské politiky, tak by to z pohledu EU nebylo špatné a v důsledku toho mám dojem, že v případě, pokud tedy váhavě vstoupí, protože neuvidí problémy, které by, nebo nevšimnou, nebo nezaznamenají problémy, které by dopadly na jejich každodenní život. Takže asi takový by mohl být eh, závěr. Tolik z mé strany a děkuji sekretariátu a děkuji i také vedoucímu delegace, který vedl delegaci s velkým humorem. Děkuji pane Atkinsi a nyní má slovo uh, paní Tarant. Thank you. Pan Tarant, děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat členům delegace za eh, tyto informace a za celou tu cestu. A mm, já jsem také měl možnost se v mezidobí setkat s ministrem zahraničí a s prezidentem Islandu a vypadá to, že ten druhý, tedy prezident, je názoru, že Evropská unie trochu zradila Island, poněvadž eh, některé země z Asie věnovaly, věnovaly jejich krizi větší pozornost a více jim pomáhali. Především eh, tím narážel na čínsko-islandskou spolupráci, která podle mého soudu je něco, co eh, bychom měli vzít v potaz a nějak eh, se k tomu vymezit. Další věc, kterou chci zmínit, eh, je Ministerstvo pro rybolov ve Reykjaviku instruovalo delegaci, aby zablokovalo vyjednávání o kapitole ryba, rybolov. Možná bychom měli bychom být štědřejší a instruovat delegaci komise, aby je překvapila, aby akceptovala jejich požadavky, tedy aby jim nechala tu jejich výlučnou zónu a a by ta jejich organizace rybolovu e, se stala jedním ze e, základních kamenů budování naší budoucí rybolovné politiky v Evropě. To je, co navrhuji. Děkuji. Děkuji, pane Tarante. A nyní má slovo, pokud někdo jiný nežádá slovo, tak má slovo pan doktor Grip z externí služby. Prosím. Eh, Děkuji. My jsme si vyslechli zajímavou zprávu o cestě informace podle nás jsou velice zajímavé a v podstatě korespondují tomu, co i my jsme získali jako informace v naší vnější službě a včetně těch návrhů, které jsme slyšeli od účastníků eh, vašeho výboru, od členů vašeho výboru. Eh, samozřejmě eh, prostudujeme a budeme sledovat vývoj vnitřní politiky na Islandu a to především budeme věnovat velkou pozornost eh, eh, té arktické politice, která nás velice také zajímá, protože mm, eh, to je něco, co je společné Islandu, ale i třeba Norsku a Rusku. A to je to téma, kterým se naše vnější služba také zabývá. Děkuji za slovo. Pan předseda. Děkuji, pane doktore Gripo. A nyní a ještě pan Atkins. Já se omlouvám, pane předsedo. Na základě toho, co jsme slyšeli, tak já bych chtěl zdůraznit jednu věc, kterou zmínil i pan Preda ohledně Arktidy. Ano, tam bylo určité podezírání, podezření, že snad my eh, chce, eh, že eh, nám jde o to, protože arktická oblast je důležitá nejenom pro Island, ale i pro EU a že chceme tam mít větší vliv kvůli tomu. Ale já chci zdůraznit i komisi zde, že to je oblast, ke které třeba přistupovat promyšleně a citlivě, protože jinak bychom mohli ztratit tvář. Výborně, bereme na vědomí. Eh, ten váš eh, signál, který jste vyslali komisi a určitě to zmíníme i v našich eh, úředních dokumentech. A nyní se dostáváme k bodu čtyři, ale zde, než přistoupíme hm, k tématu, které je v kompetenci pana Liseka, které se týká doporučení Radě komisi a SVČ o tom, jak vyjednávat o dohodě o přidružení mezi EU a Gruzií. Takže zde nejprve mám takové sdělení k dnešnímu pořadu jednání. Co se týče eh, revize politiky sousedství, tak to je téma, eh, kterým se chceme zabývat tak v 10.15, tak aby pan Brok eh, mohl tedy jít na jiné své schůzky. Takže teď a ty dva body, které se týkají paní Nielsen, tak těmi se budeme zabývat až na konec. Nejprve pan Lisek. Prosím, máte slovo. Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, dann werde ich eine Schwierigkeit haben. Ich bin der EVP-Schatten. Pane předsedo, já zde mám problém. Eh, jsem Stínová za EPP ke Střední Asii a my jsme se dohodli na tomto tématu. Já jsem na tom pracovala. No, <laughs> ano, já také eh, jsem se to dozvěděla až ráno, že pan Brok má jiné eh, někde zástoje, takže proto jsme mm, takto přeskupili program. Tak možná bychom mohli zde aplikovat eh, eh, to kritérium, že dámy mají přednost, ale eh, stínoví zpravodajové samozřejmě mají v tomto přednost a měli být za tím oficiálním zpravodajem, takže samozřejmě dám, vezmu to v potaz vaši roli. Pan Lisek bude stručný určitě, aby měli čas všichni poté. Děkuji. Děkuji bardzo. Jest mi niezwykle przykro, že e, z mojego między innymi powodu... E, Děkuji, pane předsedo. Takže mm, my eh, jsme změnili trochu plány. Paní Jegle, já se za to omlouvám, paní Jegle. Dámy a pánové, já se pokusím o stručnost, eh, protože eh, zde mm, máte v ruce návrh zprávy a dovolte, abych vám k tomu řekl takovou osobní poznámku. Když jsem byl jmenován zpravodajem, tak jsem byl sice rád velice, ale hned jsem si všiml, že to je úkol velice těžký, mm, e, toto téma Gruzie. Proto chci předem poděkovat všem, kteří přispěli k přípravě zprávy o Gruzii, o e, těch politických, ekonomických, legislativních záležitostech, které se tohoto týkají. Mm, jsou to eh, témata, které jsou velice relevantní v této eh, rychle se rozvíjející zemi a eh, jejíž občané sní o tom, že někdy se stanou součástí našeho společenství a já jsem byl třikrát v Gruzii, když jsme připravovali tuto zprávu a musím vám říci, že my jsme třikrát hovořili jak eh, eh, s eh, prezidentem, s parlamentem, s ministerstvem zahraniční, s hlavním vyjednavačem Gruzie a také i s dalšími politiky, kteří zastupují opoziční strany, mm, které ani nejsou třeba parlamentními stranami a mm, které ale předtím byly významnými politiky při e, třeba komunálních volbách. Také jsme i hovořili se zástupci nevládních organizací, s ombudsmanem Gruzie s novináři, tedy se, všema oso- se všemi osobnostmi, které se věnují otázkám Gruzie, eh, ať jsou tedy ze Spojených států, z Polska, z Německa a tak dále. Také jsme hovořili i se zástupci polského předsednictví, s eh, polským ministerstvem zahraničí a to několikrát jsme tam jednali. Já jsem se několikrát sešel i s hlavním vyjednavačem Evropské unie, s panem Gigantem a s jeho spolupracovníkem pracovníky. A díky všem těmto setkáním e, jsem obdržel obrovské množství cených informací, a to především ohledně toho, co se týká našich vztahů s Gruzií. A to jak ohledně politických, ekonomických potížích, e, které nastaly tam po konfliktu s Ruskem e, z roku 2008, a také i jsme obdrželi informace týkající se aktuální situace, jak se tam rozvíjí jednotlivé struktury, organizace, také i mm, jsme a to, co se píše ve zprávě, to nám říká, že Gruzie je na dobré cestě eh, směrem k reformě eh, systému justice, tedy soudnictví, směrem k budování demokratických struktur. Také se tam bere eh, do úvahy i to, e, co nastalo po posledních volbách v Gruzii, e, kdy e, došlo k velice mírovému procesu a také i konstatujeme, že situace v Gruzii je daleko lepší než jsme si bývali mysleli, protože ten proces je tam velice rychlý, rychle se tam reformují státní struktury a zde Mm, ve zprávě také klademe určité otazníky, eh, protože tam je určitý politický problém, eh, který pořád se táhne od války z roku 2008. To je situace, které, eh, která podle mého osobního soudu, ale říkají to i další experti, nevládní organizace to také říkají, je to situace, která mm, mm, se musí jasně definovat, jasně popsat. Nastala chvíle, kdy otevřeně říkáme, že 20 území Gruzie je územím, které je okupované eh, podle eh, tedy hm, norem mezinárodního práva se považují za okupované tato území. A hm, my se ale podle mezinárodního práva uznáváme integritu Gruzie a právo gruzijských orgánů rozhodovat eh, o, tom, co se děje na gruzijském území. Také i jsme skonstatovali, že eh, eh, ruská vojska nejsou vítána na gruzinském území. Další věc, která podle mého soudu je velice důležitá, a to je eh, smlouva o volném obchodu. V té širší zóně volného obchodu. My si myslíme, že reformy gruzinského státu, ať je to reforma ekonomiky, Eh, této země a další, tak ty eh, směřují dobrým směrem, k dobrému cíli a my jako parlament podle mě bychom měli jim vyslat jasný signál v tom smyslu, že nadešla chvíle, mm, aby eh, tedy eh, eh, vstoupili do různých organizací obchodních a eh, že jsou našimi partnery, i když samozřejmě apelujeme na ně, aby mm, pokračovali s reformami. Já nechci protahovat za ten úvod, zprávu jste obdrželi a jenom jsem chtěl zdůraznit, že jsme již začali jednat se stínovými zpravodaji a jsem vstřícný vůči všem připomínkám k této zprávě, kterou jsem právě předložil. Pan předseda, děkuji. A nyní má slovo mm, paní Fažon. za dobro jim Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych rád poděkoval eh, zpravodajovi za dobře vykonanou práci. Tento zpráva je velice dobrá. Měli jsme čas uspořádat schůzky a konzultace. A proto to předkládám tedy stinovým zpravodajům i dalším kolegům. Nečekám, že by byly velké problémy při přijímání toho textu. Ta zpráva je vyvážená a zdůrazněny jsou všechny důležité otázky. Zdůrazněny jsou také otázky pokroku dosaženého i slabiny, s kterými se Gruzie stále potýká. Gruzie je jedna, jen, jeden z našich nejlepších partnerů v našem východním partnerství a splňuje své povinnosti v rámci tedy reformy jsou eh, odhodláni prosazovat demokracii, zákonnost, právní stát, eh, správné řízení ekonomiky a respektování eh, lidských práv. A to je všechno klíč pro tedy tu mm, asociační dohodu. Jak řekl pan Lísek, Gruzie velmi výrazně pokročila ve svých vztazích s Evropskou unii. Avšak úřady by měly posílit své ambice k posílení pro posílení demokracie. Tady bych rád zdůraznil, pluralismus médií i v politice, jakož i další realizaci politických reform. Já se stále, já stále se ptám na otázky suverenity a teritoriální celistvosti eh, Gruzie. Myslím si, že je velice důležité zajistit, aby se mohli navrátit uprchlíci a vnitřně tedy vysídlení obyvatelé Eh, a Jižní Osetínsko by mělo být uznáno a Abcházie samozřejmě měly uznány jako eh, okupované oblasti. Je zapotřebí prosazovat respektování mezinárodních hranic. Gruzie dělá vše, co je v jejich silách, aby eh, vyříš, vyřešila tento vnitřní konflikt a nechce používat násilí k řešení tohoto konfliktu. Také jsme jednali o dohodách o usnadnění vízového styku s Gruzií a myslím si, že je na čase pokročit zase dál a i že by bylo možné uvažovat o e, tedy zrušení víz. E, Gruzie pokročila e, v této věci, avšak je tady celá řada politicky motivovaných persekucí, takže stát by měl nadále eh, se snažit školit své prokurátory, ale eh, tu práci už zahájili. Je tedy zapotřebí také prosadit nulovou toleranci, pokud jde o násilí ze strany policie. Eh, vláda se snaží zlepšit podmínky ve vězeních a Gruzie má stále nejvyšší procento zatčených. ty podmínky v těch eh, věznicích jsou často nehumánní a v těch tedy detenčních centrech. Už jsem se tady zmínil o pluralitě médií a eh, někdy to pro následování novinářů je znepokojící. Mezinárodní asociace novinářů v září uvědomila eh, občany v Jižním Osetínsku o propuštění srbských novinářů, kteří byli začeni při návštěvě na tomto území. Podle některých informací eh, šlo tedy o jednoho novináře, eh, který byl obviněn ze špionáže pro Rusko. A bylo několik podobných eh, případů. V červenci byl také zadržen fotograf, který byl obviněn ze špionáže pro Rusko. To vedlo k masovým protestům novinářům v Tbilisi. Je tedy zapotřebí zajistit, aby existovala tedy pluralita médií, aby by média byla svobodná. Také je zapotřebí poukázat na nedostatek transparentnosti médií a na vážně omezený přístup k veřejným informacím. To je problém, který novináři mají. A to vede k dalším návazným problémům. Jak řekl pan Lísek, náš zpravodaj, Gruzie je pro nás důležitou zemí a my stále musíme vést důležité diskuse. Souhlasím také s tím, že Gruzie je na správné cestě. Děkuji vám. Děkuji, eh, paní Fažon. A nyní má slovo pan Brok. Äh, Děkuji, pane předsedo. Já bych navázal na to, co říkal kolega že Gruzie, Gruzie je skutečně na správné cestě, na dobré cestě. Není to úplně stoprocentně eh, Neplatí to úplně stoprocentně, ani tak nemůžeme očekávat. Ale já hlavně uvažuji o tom, jak se stabilizovala Gruzie od té války a jak se zlepšila po ekonomické stránce, jak zmodernizovala své struktury, jak eh, posílila svůj růst. Myslím si, že eh, to vypadá lépe, než jsem v té době očekával. A loni v listopadu jsem byl pozorovatelem pro, pro mm, místní volby s několika kolegy. A všichni mezinárodní pozorovatelé uváděli, že volby proběhly naprosto regulérně, takže je jasné, že ten demokratický proces v Gruzii pokračuje, to je velice pozitivní a měli bychom tento proces nadále podporovat. Já mám také dojem, že to neplatí v některých jiných, u některých jiných zemí eh, v rámci našeho východního partnerství. Takže to je zapotřebí mít na paměti, že v Gruzii to probíhá lépe než jinde. Jsou tady určité slab, slabiny a je zapotřebí na ně poukázat a pomoci Gruzincům je zlepšit. Abychom tedy dosáhli našich cílů udržitelným způsobem. Děkuji. Děkuji, pane Broku. A nyní má slovo Evropská eh, služba pro vnější eh, činnost, pan doktor Kajer. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za to, že jste nás pozvali, Evropskou službu pro vnější činnost, na toto zasedání. Já bych možná na začátku se věnoval tomu negociačnímu procesu. Až dosud jsme měli sedm plenárek, ta poslední se konala v červenci, šest opravuji, a sedmá se bude konat v říjnu. Myslím si, že pokračujeme docela dobře ve většině oblastí. Existuje samozřejmě stále celá řada otázek, buď specifických pro Gruzii, nebo jsou to otázky, které Eh, jsou jaksi průřezové a vztahují se i na jiné partnery, s nimi, že probíhá vyjednávání, které jsou podobné, ale i jiné. Ale myslím si, že postupujeme, pokračujeme docela dobře. Zároveň bych také řekl, že jsme si vyměnili názory eh, s zpravodají před eh, letní přestávkou, kteří doufám připraví svou zprávu. A pokud vím, na začátku září jsme dostali návrh jedné z těchto zpráv, ehm, byly předloženy tedy ke komentářům. Já bych ještě měl pár poznámek k té zprávě a k eh, vyjádřením tedy členů parlamentu, k vyjádřením poslanců. Za prvé k otázce reformy. Myslím si, že všichni sdílíme názor, že Gruzie dosáhla skutečně chválihodné úrovně reform, byly to reformy hluboké a rychlé, ale zároveň to neznamená, že bylo dosaženo již všeho a zvláště bych poukázal na dvě obecné otázky v naší zprávě o pokroku. V letošním Jedna ta otázka je konzolidace demokracie, upevnění demokracie a vytvořit tolerantní a pluralistickou politickou scénu. A druhá věc je otázka systému a ta zahrnuje, jak bylo zmíněno, členy parlamentu, to je otázka těch médií, kterou jsme také potrhli. My jsme se samozřejmě snažili těm otázkám věnovat v našich jednáních a při spolupráci s gruzínskými úřady. A druhá věc, které bych se rád vědoval, je otázka politického dialogu a spolupráce kde tady zazněla určitá doporučení. Za prvé otázka článku 49 smlouvy, která, jak to jasně vyplývá, tedy z vaší zprávy, tady bych eh, v této souvislosti řekl dvě věci. Dohoda o přidružení, o které jednáme s našimi partnery, jako taková nijak eh, nepředbíhá tomu, jak se budou dále vyvíjet vztahy s Evropskou unii a jak bude vypadat ekonomická integrace. A druhá věc je, věc je důležité, když vyjednáváme o takovýchto smlouvách, dohodách, aby te, probíhala ta jednání určit, paralelním způsobem v, u v jednotlivých partnerů u těchto otázek. A za druhé, pokud jde o, té, o tu oblasti Abcházie a Jižní Osetie, rád bych eh, zaprvé řekl, že Evropská unie při mnoha příležitostech zopakovala, jak je důležité, aby byla respektována územní celistvost Gruzie a to je zároveň základ toho našeho přístupu k řešení této otázky. Rád bych řekl, že používáme celou řadu, celé spektrum nástrojů. Některé už eh, tady byly zmíněny v té zprávě. Máme ženevský proces, máme Právě jsme jmenovali zvláštního zástupce eh, pro otázky vnitřních běženců a zároveň eh, tedy chceme podporovat reformy a ekonomický růst. Pokud jde o EUMM, to znamená to ten, to pozorování ze strany Evropské unie. Jsme toho názoru, že prozatím EUMM by mělo pokračovat ve své současné podobě. To znamená působit jako monitorovací mechanismus, který by byl respektován na obou stranách té administrativní hranice. A pokud jde o náš přístup k těm oblastem Abcházie a Osetínska, vycházeje tedy z toho respektování územní celistvosti, je přístup Evropské unie takový, že neuznáváme tedy, že tato území jsou samostatná a nechceme, aby byla izolována. A budeme tedy sledovat tento přístup, vytvářet podmínky pro dlouhodobé a mírové řešení Problému A konečně, pokud je o ženevské diskuse, kde jsem tedy ve, vašem, ve vaší zprávě ucítil určitý pesimismus, myslím, že máme velice dobrý dojem a velice dobře vnímáme, že probíhají tyto diskuse velice dobře. Je to jediné fórum, které zatím existuje eh, pro kontakt mezi jednotlivými stranami a proto k těm výsledkům, které jste zmínil, bych řekl, že ten proces je velice důležitý a my ho plně podporujeme. Pokud jde o spravedlnost, svobodu a bezpečnost, už jsem se zmínil o otázce reformy, ale zároveň bych rád zmínil tedy usnadnění toho vízového styku a eh, admisní dohodu, která nyní platí už v Gruzii podle našeho názoru, než budeme moci přikročit dalším krokům a prohloubit tento proces, například posílit mobilitu, budeme muset dosáhnout určitých výsledků. My se budeme znovu této dohodě věnovat rok poté, co vstoupí v platnost a budeme hodnotit její realizaci. A konečně, pokud jde o DCFTE, což je ta prohloubená a komplexní zóna volného obchodu, která bude integrální součástí té asociační dohody. Domnívám se, že teď se blížíme té konečné fázi příprav. S gruzinskými úřady jsme se dohodli na jasném akčním plánu. A teď probíhá tedy realizace, konečná realizace tohoto plánu. Tento akční plán byl dokončen a naši kolegové v komisi jsme pro, spolu s kolegy z komisy jsme provedli pozitivní hodnocení, takže ta vyjednávání budou moci začít. Takže já se omezím na to, co jsem teď řekla, ale samozřejmě rád odpovím na všechny vaše otázky. Eh, grazie. Eh. Děkuji pane doktore Kjajere. A za zelené paní Lunáček, stínová zpravodajka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem nemohla eh, přijít dříve. Měla jsem problém na cestě. Děkuji. Za prvé chci poděkovat panu Lisekovi za eh, návrh zprávy a zmínit eh, pár bodů, ke kterým se vyjádříme v pozměňovacích návrzích poněvadž podle mě bychom měli eh, asi konkrétněji se podívat na různé stránky problému. Eh, zpráva jako taková eh, hovoří tedy o zprávě o přidružení mezi EU a Gruzii. Tím to směřuje. A já, pokud si pamatuju, již jsou zde tedy ty eh, eh, spory, které eh, by se týkaly vyjednávání kvůli konfliktu s Ruskem, takže je třeba to formulovat tak, aby a spolupracovat tedy spolu s naší misí v terénu a spolupracovat a jednat i s lidmi, kteří žijí na okupovaném, na okupovaném území. A já tedy k tomu připravím návrh. A potom další bod eh, také hovoříte o eh, konstruktivním jednostraném postoji Gruzie, který vítáte, a eh, projev pana Sakašviliho, když byl tady v Evropském parlamentu, také se na ně odkazujete. Nicméně, zde bych chtěla mm, mm, se zmínit o, tom, o té smlouvě o neutočení. A e, to je něco, co již bylo dávno před invazí Ruska v roce 2008 a e, nikdy to nechtěla Gruzie akceptovat. Když se podíváme do historie, tak by bylo vhodné to zmínit. Dále e, DCFTA, jak asi víte, my bychom chtěli abychom si vyhodnotili nejprve ty sociální a ekologické dopady této dohody protože jak jsme viděli i u jiných, vždycky je tam problém, který se týká především sociálních a ekologických dopadů. Takže to budou ty dva hlavní body, o které mi jde a já doufám, že se dohodneme. Pan předseda, děkuji, paní Lunáček. A závěr eh, náleží panu Lisekovi, zpravodaji, prosím. Já chtěl poděkovat. Eh, pane předsedo, jenom bych chtěl poděkovat za všechny připomínky, které jsem slyšel od stínových zpravodajů, od zástupce ESVČ a jak eh, jsem již řekl, jsem vstřícný vůči všem připomínkám a vyjednáváním a doufám, že se dohodneme. Děkuji. Výborně, říká pan předseda. Děkuji, pane Liseku. A Termín pro eh, pozměňovací návrhy, jak víte velice dobře, to je 28. září 12 hodin. Jak jsme již si řekli předem, tak nyní přejdeme k bodu, který se týká přeskumu evropské politiky sousedství. A e, e, jako první bude hovořit pan Brok, který bude hovořit za tu jižní část politiky sousedství a i bude zastupovat pana spolu zpravodaje Davida, který bohužel dnes s námi nemůže být. Prosím, máte slovo. Eh, micro, please. Micro. No, Now it's better. Ähm, ich habe die Ehre, in einen Bericht in Vertretung von Herrn David. Je mi potěšením, že mohu nahradit kolegu pana Mario Davida äh, v této, k této zprávě, která se týká evropské politiky sousedství a já se zaměřím na jižní partnerství. Myslím si, že tato politika sousedství potřebuje nový cíl nové zaostření a je třeba mít na paměti společné sdělení komise a vysokého zmocněnce které by mělo být východiskem, novou reakcí na toto sousedství. Název sám nám říká, že je potřeba vydat se novým směrem po tom arabském jaře se eh, stává jasným, že je třeba změnit směr. Má to i finanční rozměr, který je třeba vzít v potaz. Víme, jaké máme vzhledem k finanční krizi a tyto finanční potíže nám velmi leží na srdci a um, naši sousedy nám leží na srdci také, protože jsou, musí být demokratičtí a stabilní. V partnerství s Severní Afrikou jsme uh, Eh, zaznamenali mírové revoluce, mírotvorné revoluce a to tež platí pro jižní střední pardon, střední a východní Evropu, kde tež došlo k, za 20 let k význačným změnám, kde je potřeba jít cestou eh, práva a kde je potřeba se opřít o různé nástroje, jako jsou různé nadační fondy pro demokracii. A to cestou demokratických nástrojů, které jsou v rukách Evropského parlamentu. To jsou eh, peníze, které byly dostupné až miliarda eur, které nebyly využity. A je třeba tyto peníze investovat do občanské společnosti a do demokratických hnutí, což může znamenat obcházet uh, vlády, služby eh, komise nebyly nadšeny touto cestou navzdory smlouvám, které byly eh, eh, uzavřeny. Evropská nadace nebo nadační fond pro demokracii je nástroj, který by nám měl umožnit dosáhnout pokroku cestou aparátu komise a je to velmi užitečný nástroj, který nás vede tímto směrem. Je důležité, aby u těchto zemí, abychom zcela jasně dali najevo, že podporujeme demokratický vývoj a že nacházíme prostředky a cesty, jak pomoci demokratickým procesům společně s organizace, jinými organizacemi. I my můžeme pomoci. Kolegové již hovořili o situaci v oblasti uprchlíků, imigrace, je to politický proces. Je jasné, že je třeba najít synergie mezi vnější politikou a vnitřní politikou. Zdá se mi, že je též důležité že tento hospodářský prostor musí být uspořádán tak, aby, než, aby se nejednalo jenom o běžný způsob hospodářských vztahů jednotlivých zemí k eh, Evropě. To jsou ty klasické koloniální cesty, představující 15 obchodu eh, těchto zemí mezi sebou je třeba využívat tyto prostředky k budování infrastruktury eh, pro obchod mezi zeměmi a tak eh, podpořit růst podpořit vícestranný přístup a podpořit eh, i tímto mírové řešení. Tento přístup při řešení regionálních konfliktů je klíčová otázka pro uh, východní sousedství. Já tady pouze zastupuji pana zpravodaje, ale myslím si, že kolegové předložili zprávu, která se ubírá správným směrem. A myslím si také, že um, a mohu to říci za pana Davida, že když se podívám na jeho argumentaci plus ty pozměňovací návrhy, které budou předloženy do začátku října, tak má to být do 7. října. A pan zpravodaj je připraven pozměňovací návrhy přijmout a zapracovat a v důsledku toho e, to bude zpráva, která bude většinově podpořena a umožní, umožní e, operativnější přístup v těchto regionech operativnější politiku. A ještě jedna poznámka. Já jsem se velmi rozčílil během naší poslední cesty do Egyptu, kdy 60 až 70 prostředků vydaných na studie se, se vydá na studie, které vypracují evropské konzultační společnosti a takové eh, chyby se dělaly i v minulosti tyto studie jsou zbytečné. My potřebujeme projekty přímo v terénu, nepotřebujeme vyhazovat peníze na evropské konzultační firmy, které si dobře vydělávají. Je třeba, abychom vyzvali komisi, aby změnila zacílení těch prostředků jinam. Děkuji. Nyní by měl hovořit pan Sivěč, ale tady není, takže pokud nikdo, jiné by, nikdo jiný se nechce vyjádřit k tématu a k tomu, co jsme si právě vyslechli od pana Broka, tak eh, no, mm, tímto a Milan, Milan Mon. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem přišel trochu se spožděním, <laughs> poněvadž jsem si myslel, že tato diskuze proběhne eh, až kolem 12. A já eh, lituji, že jsem si nemohl vyslechnout, co řekl pan Brok, ale jinak obecně musím říct, že souhlasím s líní jeho zprávy, která je dobrá. A jak eh, říká pan Brok, ta, ten směr je správný a také jsem i pro to zaměření zprávy. Jinak ale dovolte tři takové předběžné poznámky, které mě napadly, když jsem si přečetl rychle tento text. Já myslím, a především eh, mám na mysli jich Evropy, Středomoří. Já myslím, že bychom měli i eh, zde eh, lépe poukázat na tu unii, Středomořskou unii. To je přece ambiciozní politický cíl, je to ambiciozní instituce. A to se tam cituje pouze v souvislosti s úsilím a s těmi konkrétními regionálními projekty. Já si myslím, že tato instituce, i když prochází ne zrovna skvělou dobou, zářivou dobou, tak bychom ji tam měli více zmínit, dát větší prostor. Druhá poznámka. E, ta e, část, která se týká dohod o přidružení, to je odstavec 13. Zde e, se hovoří o obchodě, ale já bych rád, a bychom tam i hovořili o službách, nejenom obchodě. To tam není zmíněno a to by tam mělo být, podle mého soudu abychom, eh, aby to nevedlo k, eh, k interpretaci, že jde pouze o zboží, ne, i služby by tam měly být uvedeny. A já se o to pokusím v pozměňovacím návrhu. A dále. Eh, nejenom Unie musí otevřít trh, ale musí to být reciproční otevření trhu. Eh, samozřejmě Evropská unie se má snažit o ty reformy a tak dále a tudíž má eh, otevírat vnitřní trh, ale přece to musí být reciproční. V tomto smyslu myslím, že v oblasti služeb bychom eh, mohli to umožnit, aby právě ty podniky služeb také mohly se etablovat na těchto trzích. A ještě tím končím. Poslední poznámka, máme málo času, vím. Všechno, co se týká mobility, zde nejenom Unie musí mít určité povinnosti zlepšit eh, ten přístup k migraci a eh, snažit se pracovat pro ty mladé a tak dále, ale eh, tady je třeba eh, lépe spolupracovat se třetími zeměmi. To je zásadní pro migrační toky, abychom lépe měli pod kontrolou. Přece to nemůže být jednostrané pouze na straně Evropské unie. Ne, tady jde o ty sousedské země, třetí země, které také musí sehrát svoji roli v tomto. A tudíž také si myslím, že tady bych měl určitou výhradu k tomu. A já si myslím, že readmisní smlouvy by zde měly být lépe zdůrazňovány v tomto textu. To je všechno, děkuji. Děkuji, pane Milane Mone. A teď i do, dorazil pan Sivič, který je zpravodajem pro tu severní část partnerství, tak máte slovo hned. Eh, jak všichni vědí, eh, ten, eh, to sprawozdanie vpisuje se v celý Guten Morgen. Jak všichni víte, tato zpráva je pouze jedním z mnoha bodů v rámci naší revize naší politiky sousedství. Takže já se omezím na závěry té zprávy, protože tato zpráva má vlastně uzavřít ten přeskum, protože Události které se mi se účastníme, je summit pro východní partnerství 29., kde zazní určité závěry také, které obohatí ten konečný text naší zprávy. Já bych tady chtěl zmínit tři otázky, které jsou velice důležité z nichž vyplývá přidaná hodnota, pokud jde o to, co už ve zprávě je řečeno. Za prvé, ta zpráva je velice ucelená eh, vzhledem k tomu sdělení, které vydala komise, protože to sdělení ukazuje velice dobře všechny ty nové eh, body v rámci toho našeho nového myšlení eh, v souvislosti s politikou sousedství to je již obsaženo i v předchozích zprávách komise. Za druhé jde také o strukturu té zprávy, ve které se to odráží. Chceme ukázat, jaká soudržnost existuje mezi severem a jihem. Je jasné, že nejde o dvě samostatné zprávy, ale o jednu zprávu, která odkazuje na společnou politiku sousedství. A třetí věc. To je něco, co by se dalo dále rozdělit na podbody, velice konkrétní podbody. A to je princip více za více nebo stanovení určitých benchmarků, které se promítnou do určitých očekávání a požadavků, které by naši partneři mohli přijmout. Oni by si pak vytvořili vlastní scénář pro rozvojovou politiku a Evropská unie by jednala pouze podle toho, jak bude ta druhá strana připravena spolupracovat na realizaci té politiky tak, jak byla naplánována. Jednou z těch eh, specifických otázek je, eh, a to stojí za zdůraznění eh, právě teď, a to je otázka takzvané mobility. Ale co, o co tady vlastně jde? Jde tady o stanovení pravidel pro vízový režim. A je naším záměrem odstranit tedy nebo vzrušit víza v budoucnosti v určit, určitý moment, až to bude možné. A to je velice důležité politicky a je to také důležité pro budování imidže Evropské unie v těchto zemích. A já uzavřu své vystoupení tím, že se zmíním samozřejmě ještě o jedné otázce, která bude velice kontroverzní a už teď se dívám na pana Broka, protože sedí tady blízko mě. Dovedu si představit, že eh, to bude krásná argumentace. A to, zda by v tom dokumentu mělo být členství Evropské unii. A to je otázka, která, o které zatím nebylo rozhodnuto. Děkuji. Děkuji, pane Siviči. A nyní má slovo eh, stínový zpravodaj pan Scholz. Ein, ein U statt einem O, also Schulz, <laughs> macht nichts. Správně je to Schulz, není to Scholz, ale nedělejte si s tím hlavu, je to trošičku jiná výslovnost. První věc, kterou chci říci, je následující. Máme před sebou souhrnou zprávu je velmi dobře eh, strukturována, má velmi pozitivní přístup, zejména s ohledem na lidská práva a je v souladu s tím, co my jako parlament chceme. Jsou tady některé věci, kde bychom chtěli být konkrétnější, více informací, slyšet více, například eh, ta, eh, ten nadační fond pro demokracii, Nadační fond pro demokracii, jak je složen, jaké má úkoly, jaké má cíle a jaké eh, má pravomoci, co má vlastně na starosti. A služba pro vnější službu, stej, eh, vnější činnost stejně by nás zajímalo, zda a do jaké míry bude eh, tato služba zapojena, pokud jsou tady nějaké konfliktní situace. Víme, že tady eh, je určité pnutí eh, v Bělorusku od voleb a také ten summit, který bude ve Varšavě. A co co 2 plus 5 eh, plus 2, eh, co se týče toho eh, konfliktu městří. Je třeba zvážit úlohu občanské společnosti, obča- fórum eh, občanské společnosti, které, na kterém se účastnila Evropská unie a východní partnerství. V tom, na tomto fóru jsou zástupci Bělorusk, Běloruska, ale těch deset zástupců se nemohlo účastnit jiných jednání, protože parlament nebyl demokraticky zvolen. To je velká e, ostuda, doufám, že se to zlepší. Otázka, která se objevuje, je následní. Do jaké míry můžeme podpořit v této zemi rozvoj e, občanské společnosti? Je třeba vytvořit nějaký centrální úřad pro toto forum, forum občanské společnosti zde v Bruselu, které by koordinovalo a které by řídilo úkoly tohoto fora v těchto zemích. Schulz. Děkuji, pane Šulci. A nyní má slovo pan Pancéry. Grazie. Děkuji. Já bych se chtěl vyjádřit k té části jich naší politiky sousedství již několikrát eh, jsme říkali, že eh, přístup pana Davida je dobrý. Jenom bych tomu řekl, že bude třeba, abychom i mm, tam eh, aktualizovali ten obrázek, protože Středomoří se mění, rychle vyvíjí a asi bude třeba i zdůraznit jeden nástroj, Eh, politiky sousedství, eh, který by měl být, eh, tedy že měli bychom zdůraznit, že tento, že tento nástroj politiky by měl být flexibilnější a především vůči těm státům, které se demokratizují, tak aby chom umožnili i tu politiku hm, těch 3M, peníze, mobilita. A bylo by vhodné, abychom i jasně stanovili si priority, lépe stanovili priority a abychom vzali do úvahy reálné potřeby eh, této doby. A eh, já si myslím, že to bychom měli zohlednit ve zprávě a chci zdůraznit opět to, že dnešní realita ve Středomoří a zítra eh, také je a především se to týká Tuniska, mm, to je země, která se skutečně rychle mění, to bychom měli zdůraznit. A takže tato myšlenka politiky sousedství by měla být štědřejší. Měla by to být politika štědřejší, dostatečně vybavena finančními prostředky, aby ta laboratoř, ty experimenty, mm, které tam probíhají, že se stanou hezkým vzorem pro celý arabský svět tak abychom se vyhnuli tomu, že některé ty země, eh, země eh, toho jara arabského eh, se nebudou tak úspěšně měnit. Děkuji a paní Lockbiller. Děkuji. Já jsem požádala o slovo, ale hovořím za paní Flotr, která má toto na starosti v, rámci naší politické skupiny, zejména tu, tu jižní dimenzi, ale paní Flotr tady není. Eh, ve zprávě jsou důležité věci, mobilita, struktura mobility ve Středomoří a chci také zmínit, že minulý týden ve Štrasburku bylo rozhodnuto o novém mandátu pro Frontex. Eh, určitě to povede k budoucím změnám, co se týče politiky na vnějších eh, hranicích a jak, je, jak jsou vnější hranice chráněny a organizovány. Různé podmínky v různých zemích, ale otázka vlády práva, struktury právního státu, soudnictví, to je něco, co chybí a co by mělo být doplněno. Děkuji, paní Lockbiller. A nyní má e, slovo e, paní Romero López. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych chtěla do této diskuze vnést určité další aspekty a k tomu se vyjádřím v návrzích, protože teď především v některých zemích eh, na jihu eh, dochází k velice dynamickému rozvoji a to je úplně co jiného, než to, co jsme měli v minulosti. Středozemní moře, středomoří, myslet si, že to je zóna bez bezpečná a že readmisní smlouvy jsou jediným nástrojem pro kontrolu migrace a e, žadatel o azyl, no to je něco, co do budoucna e, se bude muset znovu vyjednat spolu se všemi, tak abychom zlepšili kvalitu života všech lidí tam. A ta předchozí etapa jiná, je třeba to zrevidovat. E, spolupráce předtím vždycky směřovala e, k určitým e, státům a byla to tedy pomoc, která byla napojena na státy, na, ty stát, na tu státní moc, na státy. A já bych chtěla v pozměňovacím návrhu zdůraznit, že musíme vylepšit tu takzvanou decentralizovanou spolupráci, tedy i s nižšími územně správními celky, s obcemi. Je Víme, že do, v minulosti to nešlo, že to bylo dost problematické, ale nyní Evropská unie již má svoji e, službu pro vnější činnost, je více tam přítomná, to znamená, může lépe kontrolovat využívání finančních prostředků, takže decentralizovaná spole, e, spolupráce s obcemi je zcela zásadní pro uh, rozvoj. Uh, uh, měst a obcí. uh, a těch, kteří tam žijí a e, tím se zlepší kvalita života lidí. E, tady e, nejde pouze o ten velký projekt, ale jde o i malé projekty, které jsou nezbytné pro každodenní život občanů tam žijících. Děkuji. Pan předseda. Děkuji, paní Romero. A nyní má slovo paní Lunaček. Danke, Herr Präsident. Ich möchte mich äh, den Wortmeldungen meiner beiden äh, Kollegen und Kolleginnen der Děkuji paní, pane předsedo, já bych chtěla um, říci několik poznámek za kolegy v zel, eh, ve frakci zelených. A ta zpráva je dobře strukturovaná a dotýká se nových prvků v eh, politice sousedství, zejména přístupu, přístupu eh, sousedství. Není to jenom otázka více za více, ale je tře- jde také o posílení občanské společnosti. Souhlasím s panem Šulcem, že je potřeba uh, založit uh, úřad či kancelář zde v Bruselu pro fórum občanské společnosti, tak aby uh, občanská společnost mohla koordinovaněji postupovat, aby lépe mohla provádět své mm, činnosti protože oni jsou v lepší situaci, jak oslovit své vlastní parlamenty a své vlastní lidi. Odstavec 8, tady bychom chtěli eh, každoroční, každoroční vyhodnocení situace v oblasti lidských eh, práv. To by neměla být možnost, měla by to být povinnost. Tady se říká kud eh, mohlo by mohlo by být, či mělo, bychom chtěli změnit do závaznější formy should. Další věc, která se týká volného obchodu, um, pan Milan Mon, možná opakuji, mám za již po dlouhou dobu zastáváme eh, stanovisko, že to je asymetrický vztah mezi EU a těmito zeměmi. Je třeba srovnávat srovnatelné. A a neměli bychom na to nahlížet právě jenom z pohledu reciprocity. Jde o to, aby to bylo rovné Eh, hospodářsky výhodné, udržitelné eh, partnerství, které bohužel bude asymetrické po určitou dobu. Děkuji paní Lunáček. A takže tím jsme skončili s řečníky poslanci a obracím se na eh, službu pro vnější činnost. Zdali je zde někdo, kdo by se chtěl vyjádřit k tomuto tématu. Pokud ano, tak si to rádi vyslechneme, pokud ne, tak závěrem dáme slovo zpravodaji pane, pan Brok a potom pan Sjevič, zpravodajové. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Äh, ich werde die Anregung... děkuji. Já předám poznámky, které byly zde vyřčeny. Pan Sivič je tady sám. Uh, takže myslím si, že všechny poznámky bude, budou zapracovány a těšíme se na pozměňovací návrhy. Pan Schulz hovořil o nadaci. Já jsem to zmiňoval panu Filemu, Pan Cikorský má též zájem, je to polský ministr zahraničních věcí. Co se týče tohoto fondu, musí ten fond získat legální, tedy musí získat, musí být řádně vytvořen a zapsán. Vedle toho jsou tady nástroje, které se týkají lidských práv, které nám též skýtají určité možnosti a tady můžeme nabídnout podporu občanů producentským společnostem v těchto věcích a toto je takové dočasné řešení, které nám pomůže umožní pomáhat více než dříve do té doby, než bude skutečně ten nadační fond vytvořen a řádně založen, tak aby komise ten eh, čas, který uplyne, aby využila vhodně a řádně. Pak další věci, které zde zazněly dosud, pokud vím, jsme se dohodli na určitém vzorci či uspořádání, je za prvé, pokud co se týká politiky východního partnerství, tady se vztahuje článek 40. na tuto politiku bez ohledu na to, zda se domníváme, že členství je či není vhodné svobodné, je zde možnost podle tohoto článku eh, dát si přihlášku či žádost. Pak je tady otázka evropského pohledu, evropského výhledu. Tady Eh, otázka kompromisu, co, jak vypadají ty zóny volného obchodu či dohody o volném obchodu, co to bude pro nás znamenat, co vlastně, jaké důsledky to pro nás bude mít, budou to uh, užší vztahy, lepší spolupráce. Já si myslím, že bychom neměli budit falešné eh, naděje. Myslím si, že je to příliš ambiciozní, zejména v těch lhůtách. A zároveň bych Eh, řekl, že v stávajících eh, členských státech byly určité fáze, které mm, jak si byly zastaveny a nechceme dojít do situace, abychom vlastně něco naslibovali a potom se to eh, nesplnilo. Měli bychom těm lidem poskytnout něco, co jim přinese bezprostřední užitek, ekonomický, sociální, něco, co je praktické, hmatatelné. E, kompromisy máme, neměli bychom je vždy tedy spochybňovat. Allora, mi mm, viene detto, sì, lo... Bylo mi právě řečeno, že e, pane Siviči, před vámi ještě dám slovo panu Dafovi, který je zpravodajem za ústavně právní výbor, který právě dorazil, a takže bych mu rád dal slovo ještě před vámi a poté vám, eh, jakožto zpravodaj pro závěrečné slovo, pan Daf. Oh, uh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice vděčný za slovo a omlouvám se za, eh, za to, že jsem nemohl přijít dříve. Já jsem Eh, já jsem z Afka a eh, mám několik principiálních věcí, které bych tady řekl. Za prvé, pokud jde, pokud jde o Unii pro středozemí, je naprosto zásadní, abychom tady uplatnili eh, všech, veškerý tedy náš kritický, plně kritický přístup tomuto elementu. Podle mého osobního názoru bylo, bylo vytvořena lidmi, kteří nepochopili ehm, Evropskou unii a kteří nepochopili tedy problematiku středozemní oblasti. A pokud jde o institucionální pohled, je to vlastně anomálie, která nepřináší nic navíc, žádnou přidanou hodnotu, kterou bychom požadovali pro Evropku, tedy v rámci evropské politiky. A proto zaujímáme kritický postoj vůči možnému pokračování eh, tohoto projektu v současné formě. Chceme, aby tedy eh, ta problematika byla UFM, byla plně tedy pod kontrolou tedy eh, Evropské služby pro vnější činnost a paní Eštnové. A druhá věc, druhá reforma, kterou bychom rádi jaksi zahájili, eh, ta je dlouhodobá a vyžaduje změnu ve smlouvě, ale týká se, tak říkajíc, té otázky článku 49, které se diplomaticky, pravděpodobně diplomaticky vyhýbáme které se vyhýbají, tedy ti dva eh, zpravodajové výboru AFET. Je možné, že AFKO eh, navrhne pro eh, navrhne budoucí jaksi soubor změn ve smlouvě a zavede zvláštní kategorii přidruženého členství v Evropské unii, které by vlastně ošetřilo ty tři třídy států, tři kategorie států. Státy, které nemohou vstoupit do Evropské unie, protože to nejsou evropské státy. Za druhé, státy, které se rozhodnou nevstoupit do Evropské unie, navzdory tomu, že by v zásadě mohli, že ta možnost je. A za třetí, ty státy, které by se o to členství pokusili, ale nemohou splnit eh, kritéria členství. A já se domnívám, že se budoucnu nemůžeme vyhnout diskusi, institucionální diskusi tohoto typu. Nedomnívám se, že ta celá řada, ta přehršel pragmatických, v podstatě pragmatických otázek i, i těch ad hoc vztahů, bilaterálních, ať už na úrovni regionu nebo nižší, ať už bilaterálních nebo multilaterálních, které se Unie snaží udržovat se svými sousedy. Nedomnívám se, že je to důvěryhodný, spolehlivý rámec pro do, dlouhodobé eh, partnerství v rámci politiky sou, dobrého sousedství. Ale já vám předkladám tento název pro další eh, vážné jaksi zvažování, až tedy tato otázka bude nastolena eh, ve výboru. Děkuji. Děkuji, pane Dafe. A závěrem konečně eh, zpravodaj za sever, pane Sivič. Děkuji bardzo, chciałem poděkovat. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegům, kteří ocenili tuto zatím nedokončenou práci. Jak vidím, je však dobrým základem pro další diskusy a pro zlepšení. Eh, rozhodně se těšíme a jsme připraveni přistoupit k pozměňovacím návrhům velmi vstřícně, protože z té diskuse dnešní vyplývá, že tady nejsou žádné klíčové protiargumenty. Zdá se, že chceme pouze zlepšit stávající politiku, která se dostala do fáze, že kdy je potřeba plánovat eh, budoucnost. Chci zmínit dvě věci. Věci, které se týkají členství, ty se objevují v článku či bodě 14 zprávy. To je znění, které je v souladu s tím, co řekl pan Brok a to mě velmi těší. Druhá věc se týká nadačního, Evropského nadačního fondu pro demokracii, což je nová struktura, která se ani neobjevuje v té právě je to myšlenka, kterou eh, naznačil polský eh, ministr zahraničních věcí a zatím je ta věc celá v zárodku. Řídíme se však jednou zásadou a to je velmi jasně řečeno v textu. Tato nadace bude smysluplná pouze pokud přidá přinese přidanou hodnotu podpoře demokracie v těch zemích, kterých se to týká, které jsou členy uh, politiky sousedství. Měli bychom do ní vložit peníze do té nadace, pokud to skutečně přispěje, ale pokud to bude další byrokrati, byrokratická záležitost, tak nemá cenu se do toho pouštět. Chci také navázat na to, co řekl právě pan Duff, zejména co se týče potřeby vytvořit nějaké základy ve smlouvě pro přidružené partnery v Evropě. To je úplně nová myšlenka a nejsem zatím připraven ji vyhodnotit. Není to takto nikde napsáno a nemohu k tomu zaujmout stanovisko. Ale pokud eh, začneme měnit smlouvu abychom umožnili asociat či přidružení těchto tří skupin států, to jsou ty tři skupiny, skupiny, které nechtějí, nemohou, anebo nejsou v Evropě, pokud toto začneme činit, tak se vystavujeme velkému riziku, pokud přijmeme takové změny. A to proto, protože určitě narazíme na velké problémy, ale pokud eh, budou dostatečné pojistky, vznikne lepší vyhlídka pro přidružení a nebude tu možnost vstupu. Jsou tady někteří partneři, kteří chtějí vstoupit a nebyli by spokojeni pouze s tou, eh, s, tím, s tou situací přidružení, pokud by to takto bylo ve eh, smlouvě. Já děkuji za stanovisko AVKO a doufám, že do konce roku bude zpráva ve svém konečném znění. Já eh, hovořím za sebe a za pana Davida. Děkuji, pane Siviči. Jak jsme již řekli, tak termín pro pozměňovací návrhy Eh, to je 7. Eh, říjen ve 12 hodin. A nyní přecházíme tedy k bodu 5, eh, což je Střední Asie. Já chci poděkovat paní Kill Nielsen za trpělivost, za to, že akceptovala přehození těch bodů, které se týkají a dávám jí hned slovo. pane předsedo. Chtěla bych říci, že pokud jde o tu zprávu, která se týká obchodu s textilem a bavlnou s Uzbekistánem, tam jsme už hodně pokročili, sešli se stínoví zpravodajové a já myslím, že směřujeme ke kompromisu. Asi, jak si pamatujete, pan Brok vyjádřil přání, abychom se sešli s experty ze mm, experty na Střední Asii. K tomu došlo. My jsme se sešli se členy výboru AFET, INTA a právního výboru. A to bylo zajímavé, protože jsme aspoň si mohli vyslechnout eh, experty a různá doporučení od nich. Připomínám, že v podstatě souhlasíme eh, s výborem INTA, a mm, jsem optimistkou. Mm, myslím, že se dohodneme na kompromisu. Grazie. Děkuji paní Kil Nielsen a e, je to pro mě velké potěšení, že mohu dát slovo e, e, paní Jäger, paní Stínové zpravodajce za EPP. Já bych eh, nejdříve ráda poděkovala paní zpravodajce Kill Nielsen za její zprávu, za její stanovisko. Spolupráce s ní byla velmi dobrá. A cílem bylo na základě těchto jednání vytvořit dobrou zprávu. Dostali jsme 192 pozměňovacích návrhů, ty jsme museli všechny zpracovat a zapracovat, a to tak, aby eh, eh, finální produkt byl kvalitní. Lví podíl těchto pozměňovacích návrhů, velká část jich jsou velmi já se omlouvám, paní Jegle, že vás eh, eh, mm, přerušuji. Jde vám o, eh, o Střední Asii, anebo o tu zprávu Bavlna a Uzbekistán. Já jsem začala se stanoviskem, které se týká té bavlny a ne e, zprávou pro Střední Asii. Ano, Bod 5 programu e, hovoří, že jde o dohodu o partnerství a spolupráci, pardon, že jde o stav provádění e, strategie pro střední Asii. Takže ano, pane, paní Jegle. Takže hovoříme o zprávě a ne o, té, e, ne o e, bavlně. Dobře, takže hovoříme o zprávě. Děkuji. Hovoříme o zprávě. Ano, prosím. Ale pane předsedo, pokud hovoříme o té zprávě, mm, je mě pak překvapuje, že paní Kiel Nielsen dostala slovo první. Takže k té zprávě. Jde o zprávu o stavu provádění strategie EU pro střední Azii. Zde nejprve já tedy bych chtěla poděkovat eh, kolegům, včetně paní Jegle, kteří se velice aktivně zapojili do této práce a eh, kteří tudíž navrhli i řadu pozměňovacích návrhů. Její návrhy vylepšují ten text, eh, i pan Svoboda, paní Kopa další přispěli, další kolegové také přispěli a předložili své náměty. Dnes bych tomu řekla toto. Eh, v této zprávě, v této fázi přípravy jsme se dohodli, že zachováme strukturu předchozí zprávy eh, z roku 2007, která se týkala stejného tématu strategie pro střední Azii. A to proto, poněvadž podle nás je důležité, abychom v této zprávě také i měli jednu část, eh, která se bude týkat diferencovaného přístupu vůči různým zemím Střední Asie. Eh, eh, to je signál, který jsme takto pochopili, jak od zástupců představitelů těch dotčených států i od různých združení, nevládních organizací a podobně. Eh, my jsme eh, to od nich pochopili tak, že je nutné, abychom naši pomoc, eh, naši spolupráci uspůsobili podle potřeb každé země, podle toho, do jaké míry ta země je otevřená. Proto podle nás je třeba, abychom eh, té službě pro vnější činnost vyslali tento signál, že je třeba přistupovat konkrétně, specificky vůči každé zemi. To jsem chtěla zdůraznit, protože pořád ještě mezi námi tady s některými kolegy byly určité problémy eh, si to vyjasnit. Proto mm, zmiňuji konkrétně tuto část zprávy, diferencovaný přístup. Samozřejmě, regionální spolupráce je eh, významným cílem který jsme si také vytyčili. Druhý bod, ke kterému dnes se chci vrátit, zdůrazňovala jsem otázku bezpečnosti. Bezpečnosti ve Střední Asii, ale tam eh, tento termín znamená eh, bezpečnost eh, toho režimu, který je u moci. Ne, to ne. O to tady nejde. Jde o eh, bezpečnost lidí, jde o eh, zlepšování bezpečnosti ku prospěchu občanů. A to je zásadní zdůraznit v této zprávě. To znamená, ve všech těch programech eh, je třeba se držet této základní linie a tím určitě Evropská unie eh, bude legitimnější a bude lépe vnímána v regionu. To chci zdůraznit a, a já myslím, že všichni kolegové stoprocentně toto mohou podepsat, tyto dva body zprávy. A nyní dám prostor paní Jegle, která určitě nám něco navrhne, aby mohla zareagovat a určitě ještě navrhneme další schůzku, abychom mohli připravit finální verzi. Děkuji. Děkuji zpravodajce a nyní má slovo paní Jegle. Děkuji, pane předsedo. samozřejmě není jednoduché oddělit ta dvě témata, ale je třeba o tom pohovořit odděleně. Eh, děkuji paní Kiel Nielsen, má zcela pravdu. Jak jsem již říkala, 192 pozměňovacích návrhů to eh, jasně dokládá, jak velký objem práce jsme museli odvést, ale většina těch pozměňovacích návrhů jsou pozitivní a střícné k tomu eh, celkovému směřování té zprávy a myslím si, že spolupráce je, byla dobrá zpráva, bude dobrá. Spolupráce mezi EU a Střední Asii je zdůrazňována mnoha těch pozměňovacích eh, návrzích. Je, to je pro mne důležité. Je to region mezi Rus. Ruskem a Čínou. A všechny tyto země vzhlížejí k Evropské eh, unii, očekávají od nás, Evropského parlamentu, zejména lidé, obyčejní lidé to očekávají. A naším úkolem je nějakou práci vykonat eh, samozřejmě evropské hodnoty, lidská práva. Eh, demokratizace. Všechny tyto hodnoty jsou z důležité z našeho pohledu EPP, ale vidíme tam celou řadu eh, změn, které eh, je obtížné tě, tyto změny prosadit, pokud nedojde k, i k ekonomickým změnám. Je obtí, obtížné zajistit bezpečnou situaci pro lidi. Takže demokratizace a ekonomický rozvoj eh, nemůžeme oddělovat, je potřeba, aby šly ruku v ruce. Zároveň se domnívám, že bychom eh, měli ekonomické vztahy diverzifikovat a nechtěli bychom vytvářet dojem, že nás zajímají pouze suroviny z těchto zemí. Měli bychom ukázat, že nás zajímají i lidé a že zahraniční investice by měly jít do samotné produkce v těch zemích, v těch jednotlivých zemích, Turkmenistán, Kazachstán. Tam e, jsme již učinili konkrétnější kroky a konkrétnější vyjádření, ale pro všechny ty země platí, abychom se s nimi scházeli abychom se nesnažili vnucovat jim naši kulturu v tom širším slova smyslu je třeba brát ohled na to, že mají jiné tradice, jinou uh, historii. Uh, všechny, některé obtíže jsou patrné pouze v tom regionálním kontextu a také tam je možno je teprve řešit. Musíme vyzývat eh, vlády, aby eh, určité problémy řešily velmi seriózně, například problém migrace, problém eh, energetiky, musíme ukázat, že očekáváme ochotu provést reformy. Reformy také říkáme, že velvyslanci EU v těchto zemích, v zemích Střední Asie, by neměli být pouze přítomni teoreticky na papíře, měli by skutečně přispívat ke kvalitní výměně mezi ehm, našimi poslanci a poslanci parlamentů v těchto zemích, tak aby se poslanci mohli scházet tváří v tvář osobně a podporovat vzájemný ohled a úctu. My jako Evropský parlament bychom se měli účastnit také dialogu k lidským právům a z mé vlastní zkušenosti za posledních několik let zaznamenávám, že došlo k eh, pokroku, ale přesto zůstávají některé otázky um, otevřené. Včera jsme se sešli a děkuji paní Kiel Nielsen se zástupci UNICEFu k uh, práci dětí, dětské práci a k různým dalším tématům. A to bylo užitečné i pro tuto zprávu. Uh, vznikají projekty v oblasti vzdělání, investice investic do vzdělání. A tady bychom chtěli větší podporu. Podporu pro celoživotní vzdělávání, to je též důležité pro tento region, ale podporu také pro eh, děti a mladé lidi zejména a v zejména ve venkovských oblastech. Jak říkala paní Kiel Nielsen, budeme eh, nadále spolupracovat. Já mám konkrétní návrh, zatím jsem jej neučinila, ale chci ho učinit. To mne právě napadlo v komisi. Existují programy Twinning, TAEX a Sigma. To jsou nástroje, které nefungují ve střední Asii, nefungují tam momentálně, ale Cílem těchto projektů je eh, zlepšit situaci v těchto zemích, eh, eh, které buď chtějí, žádají o přidružení nebo jsou v rámci politiky sousedství. My bychom se mohli zamyslet nad možným rozšířením těchto, těchto programů, které spočívají v tom, že jsou vysíláni krátkodobě experti do těchto zemí a eh, ti nám mohou říci, co je třeba činit. Ono, eh, Děkuji, paní Jegle. Nevidím, že eh, služba pro vnější činnost chce slovo, takže závěrem paní Kill Nielsen. Velice stručně konstatuji, že jsme na stejné vlnové délce, obecně řečeno, co se této zprávy týče. Paní Jegle zcela správně eh, říká, že zde máme návrh toho eh, parlamentního regionálního fóra, to je to, co nabídneme zemím Střední Asie, tak, abychom mohli jednat jednat eh, s členy jejich parlamentů, ale aby i oni mezi sebou mohli jednat, eh, to je určitě něco, co posune vpřed naší strategii a vyřeší se eh, určité problémy, které jsme uvedli a které se týkají tohoto regionu. A poslední návrh, já myslím, že nadále jistě ještě budeme mezi sebou jednat, ale váš poslední návrh je velice zajímavý a vy mě s tím docela překvapujete. Nebudu reagovat teď, ale budeme o tom hovořit, paní Jegle s, eh, kvituji eh, s uspokojením, že mm, chceme, jde nám především o demokracii, lidská práva a právní stát, tak eh, jsem přesvědčena, že ta zpráva z tohoto důvodu bude zajímavá. Děkuji, děkuji paní Kill Nielsen. Připomínám, že hlasovat o této zprávě budeme 4. října. A nyní se dostáváme k další zprávě, kde opět máme zpravodajku paní Kilnilsen a týká se to rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci s Uzbekistánem na bilaterální obchod s textilními výrobky. Tak, paní eh, Kilnilsen, máte slovo ještě jednou. Děkuji. Tento návrh stanoviska, který se týká obchodování s textilními výrobky, eh, o kterém se teď eh, jedná, jak ve výboru právním, tak ve výboru INTA. Eh, eh, zde důvodem především byla dětská práce v této oblasti, v tomto sektoru, sektoru bavlny především, tam se hodně zaměstnávají děti. A myslím si, že tady i v našem výboru, ale i ve výboru INTA a ve výboru právním eh, směřujeme vpřed, protože včera jsme se společně sešli spolu, spolu s experty, kteří nám určité věci upřesnili i přišli s konkrétními návrhy, tak abychom eh, zastavili eh, tuto, tuto praxi dětské práce a doufám, že velice rychle se dohodneme na kompromisu. No, no, eh, Zdá se, že nemáme další řečníky. Nikdo z kolegů nechce slovo? A, ah, paní Jegle, prosím. Stínová zpravodajka má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já tedy mluvím jménem paní Vajdere, která je naší stínovou zpravodajkou, která tady dneska nemůže být. A ještě jednou děkuji paní Kil Nelsonové za podporu. Jen bych eh, ráda se vyjádřila ke dvěma velkým otázkám v této souvislosti. Máme eh, rozdílné názory, nejsou diametricky, diametrálně rozdílné, ale jsou rozdílné. Z hlediska EPP nemá smysl zastavovat obchodní dohodu a říct, že než pokročíme dále, musíme vyřešit všechny problémy, jako je dětská práce, eh, podle toho našeho pohledu. Než tedy budeme moci pokračovat v uzavření tedy obchodní dohody. Uzbekistán nás nepotřebuje, pokud jde o obchod. Oni mají Čínu. A my to stejně nemůžeme zastavit aby se eh, nejde všechno přes evropský trh, jde to přes jiné cesty. A jak jsem řekla, můžeme pouze stanovit podmínky. Udělali jsme to s Turkmenistánem, s Turkmenistánem, Kyrgyzstánem v jiných oblastech. Já myslím, že v té spolupráci musíme pokračovat a nesmíme ji zastavit. To by bylo příliš jednoduché. Eh, poslouchala jsem zástupce UNESCO a oni říkali, že mají eh, přístup eh, v Uzbekistánu a že nepronesli žádná prohlášení k eh, problematice dětské práce jako takové, ale řekli, že hovoří o omezení počtu eh, ze dvou milionů na jeden milionu počtu dětí, které pracují, což se samozřejmě ubírá správným směrem. Co my můžeme říci je, že pokud země vydělávají na bavlně, na prodeji bavlny, tak eh, zákazníci musí mít eh, možnost vyjádřit se k té situaci eh, na místní úrovni. A to znamená, že tam nemají ještě dostatek strojů, že tam pracuje hodně dětí. A druhá věc, se kterou také zatím nejsem spokojená, hovoří se tady o o strategii, pokud jde ze, ze světového hlediska vůči Uzbekistánu. Uzbekistán je nejhorší diktatura ve světě a to je otázka. My zaujímáme trošičku jinou, jiný přístup než zpravodajka. Děkuji. Děkuji, paní Jegle. Pokud nejsou další kolegové, kteří by si přáli slovo. A ještě pan Sivič, prosím, máte slovo. Zastępuję panią eh, Eleni Kopę, eh, která ze względu na te... Děkuji, já zde nahrazuji paní Kopa, která vzhledem ke změně v programu eh, zde nemůže být a chci zdůraznit, že třeba, že sdílíme kritiku těch řešení, která navrhuje uzbecká vláda s ohledem na výsledky pozorovatelské mise k lidským právům, chci zmínit, že tady máme eh, doložené případy, že děti skutečně byly vykořišťovány v tomto odvětví. Existuje k tomu jasný a průkazný dokument a budeme tedy chtít, aby úřady této země definitivně zcela Um, skoncovali s nucenou prací dětí a jako socialisté předáme k tomu příslušné pozměňovací návrhy. Tato konkrétní věc je skutečně velmi důležitá. Děkuji. Chce eh, slovo eh, služba pro vnější činnost? Ne, nikdo. Výborně. A Hlasovat se bude 4. října. Na bodu programu nemáme žádné další body, takže se můžeme rozloučit a říci si, že se sejdeme příště, a to v Bruselu 4. října 15 hodin. Děkuji a šťastný návrat domů.